Dear colleagues, good afternoon. Milí kolego, kolegové, dobré odpoledne. Začneme s naším zasedáním. Nejdříve navrhuji přijmout pořad jednání. Není námitek, tedy byl přijat. A zároveň sdělení. Koordinátoři se rozhodli, že na červnové zasedání Ekonu bude přizván ministr financí Chorvatska. Nedávno jsme mu um, vyslali dopis, tedy tomu nově jmenovanému, a e, několik členských států se už účastnilo hospodářského dialogu a byli hosty uh, ekonu od vstupu v platnost nařízení v rámci takzvaného šesti palíčku. A dnešní hospodářský dialog s panem ministrem Cakaloplosem je druhý v pořadí. A přecházíme tedy nyní k hlavnímu a jedinému bodu pořadu jednání, což je právě ten hospodářský dialog s ministrem financí Řecka, eh, panem Euklidem Cakalopulsem a já vás, pane ministře, já vás srdečně vítám v našem výboru. Děkuji vám, že jste přijal naše pozvání. Jak všichni víme, v srpnu řecký premiér Alexis Tsipras v dopise předsedovi parlamentu Martinu Šulcovi žádal, aby se parlament, tedy naše sněmovna, silněji zapojoval do dialogu s ministerstvem finanční, eh, financí v Řecku. A po diskusi na konferenci předsedů máme nyní pracovní skupinu pro eh, finanční pomoc, která se bude zabývat eh, makroekonomickým programem a bude se snažit o dosažení silnější demokratické kontroly pro tento zásadní mechanismus, který je v platnosti. Příští týden se bude konat zasedání této pracovní skupiny a dnes začínáme činnost v této oblasti a to právě díky setkání s panem Zakalopoulosem. Všichni pravděpodobně obdrželi seznam opatření, strukturálních kroků, který dělá tedy opravdu veliký dojem. Vše, co bylo v Řecku prosazeno od dosažení třetí dohody o přizpůsobení se podmínkám, tedy od července do prosince. A jak víte, započal i přeskum. Rádi bychom, aby doběhl co nejdříve. Poté, co byly přijaty kroky v posledních měsících týkající se pozitivního vyřešení eh, první a druhé tramše 16 miliard tedy vyplacení těchto prostředků a nyní mají nastat další tranše. My se určitě tomu tématu budeme věnovat a i jiným klíčovým tématům. Nyní už předávám slovo panu ministrovi a po jeho vystoupení dáme prostor kolegům poslancům. Pane ministře, máte slovo. Děkuji. Děkuji, Roberto. Děkuji za pozvání tomuto výboru a zároveň i děkuji za ustanovení této pracovní skupiny, která se bude zabývat programem přizpůsobení se řecká finančním podmínkám. Potřebujeme právě takového upřímného, um, kvalitního prostředníka, který na jedné straně bude zkoumat sociální a hospodářské dopady programu, na druhé straně bude ochoten zprostředkovávat. Snaží se zjistit někdo takový, zda si ten program vede dobře. A tam, kde dochází k názorovým střetům mezi institucemi a řeckou vládou, například liberalizace eh, trhu eh, s mléčnými výrobky, kde my tvrdíme, že to nezvýší konkurenceschopnost, spíše to pomůže supermarketům a my bychom rádi věděli, jak to opravdu dopadne. A pokud eh, nám pomůžete to zjistit, budeme na to schopni reagovat. Děkuji tedy srdečně už předem za vaši práci a těším se na spolupráci. I my se budeme snažit přispívat vším, čím můžeme. Pár slov o samotném programu. Od samého začátku po vyjednávání v létě se řecká vláda rozhodla rozdělit svůj přístup do tří základních pilířů. Záležitosti, s nimiž eh, stoprocentně souhlasíme, záležitosti, které si zaslouží další vyjednávání a třetí skupina záležitosti, s nimiž si musí každá vláda poradit v rámci programu. Například řeckou vládu zajímá nové zavedení systému eh, primární zdravotní péče. E, v Řecku neexistuje systém například rodinných lékařů. Lidé chodí přímo do nemocnic, což poškozuje jak celkový systém a ne vždy slouží zdraví občanů. Tedy v té první záležitosti jsme se rozhodli, že tomu přisoupíme hned a už nyní se domnívám, že jsme toho hodně zvládli. To je právě ten seznam, který jsem vám nechal rozeslat. Podíváme-li se na vše statisticky, čísla hovoří sama za sebe. Myslím si, že opravdu bychom mohli čekat, že jak finanční, tak produktové trhy, jak farmáři, eh, tak eh, daňové a finanční systémy přece jen vše by měli zaznamenat. A nyní, jak budeme budovat na tomto úspěchu? Dosáhli jsme tedy prvního a druhého milníku těsně před Vánocemi. Nyní se nacházíme ve stádiu, kdy se snažíme ukončit první přeskum. Máme tam pět základních záležitostí, aby k tomu mohlo dojít. Fiskální mezera. Jak můžeme věrohodně slíbit 3,5% přebytek, primární přebytek do roku 2018, reforma eh, daně z příjmu, penzijní reforma ehm, a další dvě záležitosti o NPL a o fondu. Nyní nechci hovořit, pokud budou na to nějaké otázky, mohu se ponořit i do těchto záležitostí. Ale fiskální záležitost, to je ta největší kontroverze. Fiskální mezera, jak je odhadována, tak se zdá, že eh, všechny tři evropské instituce si jsou blízko v těch odhadech EMS, eh, e ECB a komise od odhadu Mezinárodního měnového fondu se však tento, tato prognoza liší. Někteří z vás v létě hovořili o dodatečném procentním bodu, který by měli, měl být legislativně schválen v roce 2016, ale zaveden až v roce 2017 a 2018. Mezinárodní měnový fond ale žádá ještě další opatření, což je pro nás obtížné pochopit Důvodem je, že když bylo v létě dosaženo dohody, tak eh, prognózy týkající řeckého hospodářství byly horší, než co posléze ukázala praxe. Eh, v souladu s tím, co, s čím se počítalo, tak se hovořilo o minus 1,5 třetí, čtvrtý kvartál a potom eh, minus 2,5 a nyní se zdá, že to bude mezi minus 0,4 až 0,7, což znamená, že příjmy, vládní příjmy jsou vyšší než v létě. Ehm, rovněž díky tomu, že jsme se už vážně začali zabývat daňovými úniky, e, výběrem DPH, který se zvýšil zejména na ostrovech. Z našeho pohledu je tedy velice obtížné pochopit, proč bychom v této situaci měli přistupovat ještě k dalším krokům, které budou politicky obtížné a, což je ještě důležitější, z hospodářského pohledu kontraproduktivní. Nechceme ještě více procyklických opatření, těsně před ukončením prvního předzkumu a s tak vysokým zadlužením. Myslím, že musíme nejdříve se snažit přilákat investory zpět po té, co už Brexit přestane být tématem číslo jedna a Řecko se vrátí na první stránky novin. A to mě přivádí k dalšímu tématu, důchody. Právě proto, že se IMF domnívá, že bychom měli udělat více, tvrdí, že bychom měli ještě dále snížit důchody. Nejde tedy o to, že bychom se zatím nedokázali vypořádat s radikální reformou penzijního systému. Víte z těch eh, písemných podkladů, že už jsme v létě začali s tím, že zvyšujeme důchodový věk a nyní máme více než 300 penzijních fondů a snažíme se je združit do jediného. Myslím, že i v jiných zemích by s tím byly potíže. Nyní bude jeden jediný penzijní fond, společná pravidla pro všechny a snížená míra nahra... nahrazování, což je velice radikální eh, reforma. E, to, čemu říkáme míra refundace nebo nahrazování, znamená, že e, bohatí budou mít nižší výpočet než chudí. S tím IMF problém nemá, ale e, spíše jim jde o tu fiskalitu. A my tvrdíme, že v současné situaci to možné není. Jeden argument ze strany Mezinárodního měnového fondu je pádný. Ono tomu tak bývá. Totiž oni tvrdí, že když si vezmete celkové výdaje na sociální záležitosti, tak jsou příliš vysoké v penzijní oblasti ve srovnání s ostatními. V tom má IMF pravdu, protože například dětská chudoba je v Řecku vážnější problém než chudoba starších osob na druhé straně to není správná logika, protože ono se to nedá změnit, když se nacházíme v té kritické fázi recese útlumu. Nejdříve musíme být udržitelnější. V současné době řecké důchody často jsou příjmem, rodinným příjmem, tedy některé číselné údaje jsou matoucí, které se týkají um, penzí. Já mám například tetu eh, v mém mateřském městě, která dostává 600 euro a z toho financuje život nezaměstnaného syna, vnučky 17 leté, která se snaží zkoušky složit na univerzitu a potřebuje z něčeho žít. Samozřejmě, že v dlouhodobém měřítku by neměly důchody babička nebo dědečky sloužit jako dotace na mladého potenciálního studenta, případně jako příspěvek k nezaměstnanosti dětem. Ale my už jsme za posledních pět let snížili důchody o 40% a nové nastolení sociálního rozpočtu může nastat až po té, co začneme z krize vycházet. Budeme mít určitou stálou součást sociálních výdajů a pak se budeme přesouvat z oblasti eh, starobních důchodů do oblasti například podpory chudých dětí. Jsme optimisty v té oblasti, protože v současné době máme celou řadu návrhů neparametrických, které se mají zabývat daňovými úniky a korupcí. V nejbližších několika týdnech předložíme parlamentu zákon, návrh zákona o dobrovolném přiznání nezaplacených daní. Jsme velice vděční, protože tam se inspirujeme francouzi a Němci. Eh, jsme eh, vděční ministru Severního Poríní Vestválska, který nám dal určité podklady. Tady potřebujeme i tu mrkev, i ten byč, jak všichni víme, tak, aby pokud někdo ty daně nepřizná, tak bude na černém seznamu na černé listině. Zároveň chceme zvýšit seznam kreditních karet, elektronické platby, i k tomu bude zákon, zákon a posléze ještě zákon o pašování tabáku, což je v Řecku rovněž významný problém. Máme tedy pocit, že je férové, že instituce nezapočítávají ty, eh, ta neparametrická opatření jako prostředek, eh, který eh, vede k dosažení prvotního přebytku, ale samozřejmě, že díky tomu v praxi k tomu dojde což umožní jak vyšší výdaje na sociální účely a e, snižovat daně, které v současné době jsou poměrně vysoké na to, aby podpořili růst. Ještě na závěr. Je součástí strategie řecké vlády ukončit ten přeskum co nejdříve. Časový faktor je součástí té strategie. Pokud to budeme protahovat, tak se nám to vymstí, protože penzijní reforma na stole celé dlouhé měsíce znamená mobilizaci proti tomu a i z hospodářských důvodů se to nevyplácí. Jakmile dosáhneme prvního přeskumu, tak budou mít lidé pocit, že se něco bude dít. Pokud k tomu nedojde, tak se investoři budou zdráhat přijít a doplatíme na to, budeme znovu na nule. Tedy záleží na tom ze všech stran a důležité je, abyste i vy, vážení poslanci, pochopili, že i my víme, že času není nazbyt a 5. února instituce nám slíbily, že se k nám vrátí za 10 dnů s novým návrhem. Nyní už je téměř měsíc, o měsíc později a bohužel to hraničí se samosplnitelným proroctvím, že se v Řecku nedaří. Já to nechápu ať už jako akademik, tak jako minister financí. Uh, indeed. Uh... Děkuji vám. Ano, to opravdu je těžko pochopitelné. Ano. Přičemž evropské instituce se shodují na pozitivním hodnocení opatření a situace v Řecku. Takže myslím, že by eh, mohli být trošku rozumnější. A nyní Georgos eh, Grisos EPP. Děkuji. Děkuji panu ministrovi za velmi zajímavý výklad. Mám dvě otázky, které se týkají eh, důchodu a velmi přísného postoje MMF. Eh, také guvernér řecké eh, národní banky eh, se staví za stejný názor a některé evropské instituce taky, i když možná ne tak silněji. Existuje nějaký, nějaká možnost kompromisu, jak vybřednout z této slépé uličky a e, vydat se pozitivním směrem, jako mm, třeba e, restrukturalizace dluhu. Je tedy možné jít k nějaké, nějakou cestou reformy? Dále bych řekl, že guvernér eh, Řecké národní banky říká, že investice nám zrostly až na 12 řeckého HDP a že tolik potřebujeme, abychom byli schopni se rozvíjet a zároveň splácet dluhy. Eh, interní úspory de facto nepostačí na to, abychom tento kapitál zbudovali. Eh, čili co je třeba k tomu dělat? Děkuji. Já myslím, že k těm penzijním jsem se už vyjádřil. Eh, my se hlásíme k příslibu z léta, kdy jsme řekli, že ponecháme-li stranou strukturální aspekty, čili udržitelnost, tak, že bychom měli Eh, bychom eh, tím tedy zvyšovat HDP o, tedy eh, v hodnotě 1%. A čili je to kompromis a já myslím, že není třeba sahat k ještě větším kompromisům, protože vycházíme z recese a už jedenáctkrát jsme škrtali. Nicméně myslím si, že některé, některá ta čísla, která se tady pohybují, jsou zavádějící. Například, kdo si řekl, že eh, eh, v Německu eh, se přerozdělování týká 2%, v Řecku 10%, ale myslím, že mm, se to dá spočítat i jinak. Když si vezmeme tedy ty transfery a zároveň Eh, tripartitní, tripartitní financování penzí. A ani toto číslo není úplně objektivní, poněvadž my jsme eh, se nížili výdaje na penze, jenomže pokud eh, vám příjmy klesaly po dobu pěti let, celkem 25%, tak to vypadá, jako kdybychom vydávali čím dál tím vyšší procento. Ale my teď máme naopak růst té příjmové stránky, to znamená, že když vyjdeme z recese a udržíme eh, strukturální rovnováhu, tak se to bude spravovat samo. Pokud se investic týče, eh, existuje řada iniciativ a my se pokoušíme, aniž bychom znovu vymýšleli kolo, tak eh, se snažíme se vycházet eh, ze zkušeností těch, kteří se v tom vyznají. A to je jak v rekapitalizaci bank, tak i eh, třeba s pomocí eh, technických znalostí komise, EBRD a tak dále. Máme také privatizační fond, kde také se investuje. Toto tam bude určité prostředky, ale ne, nebude to vysloveně investiční eh, banka, ale eh, v podstatě bude schopno se to účastnit eh, investičních projektů. My nyní projednáváme investiční zákon tak, aby všichni měli stejné podmínky a stabilitu. My chápeme, že privátní investoři eh, jednak nemají rádi vysoké zdanění, ale ještě méně rádi mají eh, nepředvídatelné eh, zdanění. Čili my se snažíme tedy tu jistotu zavést. A my tím, že si Eh, jsme se rozhodli využít eh, zahraničních eh, zkušeností. Jsem daleko optimističtější než pan Provamopoulos. Po PSI hm, před třemi, před dvěma, třemi lety jsem se ve Financial Times dozvěděl, že toto není udržitelné a trvalé řešení. Já tedy všem eh, bych eh, byl rád, kdyby po tom prvním přeskumu a po dohodě, eh, kdyby Financial Times také napsal, že je to dobré řešení, že to vyšlo a že je možné, aby se, aby se vrátili zpátky do Eh, na úsp- eh, peníze na úspory a podobně. Pan Dobulman. Pane ministře, já myslím, že eh, všichni tady v této místnosti víme, jaké boje se tady vedly v minulosti. My teď máme zase moderní, tedy novější dilemata v podobě uprchlíků. Nicméně by byl rád, byste tak minutu dvě eh, věnoval tomu, jak by v budoucnosti měla vypadat moderní řecká ekonomika, na jakých silných stránkách chce, chce eh, stavět. My tady eh, často slyšíme o začarovaných kruzích, ale my bychom spíš tady rádi věděli, jaké by mohly být ty eh, konkrétní největší přepážky, překážky eh, růstu a co by instituce mohly udělat pro to, aby vám to pomohli překonat. Děkuji za tu otázku. Eh, tak ta odpověď primárně není o ekonomice, ale o veřejné správě. Ve vládě panuje názor, že eh, pokud se nám nepodaří reformovat státní zprávu, a my jsme zrovna schválili zákon o depolitizaci státní zprávy, čili pokud eh, nezreformujeme veřejnou zprávu, pak tedy eh, investiční fond, privatizační fond eh, a tak dále ne, prostě nebudou fungovat, poněvadž eh, všech bude tomu stát v cestě politika klientelismu a tak dále. Čili ne, eh, ta reforma státní zprávy je předpokladem všeho. Investoři potřebují nejenom bezpečnost a předvídatelnost danění, ale také pravidel hry. A toto je nutné, aby byli eh, všichni se všemi zacházeno za, eh, stejně. Čili eh, největší a první výzva pro nás, pro naši vládu, tak aby, důvěř, aby občané mohli důvěřovat těmto investicím, abychom znovu přilákali investice, aby docházelo k synergím a tak dále pokud není zde státní zpráva, které občan a investor může důvěřovat, tak neukážete nic. Čili eh, toto je horizont tří let pro nás. A eh, druhá věc je otázka strategie, rozvojové strategie. Já jsem už před krizi říkal, že eh, model rozvoje Řecka byl špatný. Já jsem třeba už Eh, napsal to, že eh, i kdybychom eh, seškrtali všechny dluhy, tak pokud nebudeme mít moderní ekonomiku, nezbaví nás to problémů. Čili velmi důležité je využívat tu, ty schopnosti a dovednosti, které máme. V Řecku máme první nebo, jsme první nebo druzí v počtu vysokoškolských titulů na hlavu. A e, třeba e, nedávno tedy e, ten náš, naši největší nejlépe růstové odvětví je vývoz softwaru na Balkán do Bulharska, do Rumunska. Samozřejmě to je poměrně nízkopříjmová oblast. Ale Eh, skutečně my tady můžeme mít skutečně mnoho takových drobných kroků, jako třeba eh, zlepšit eh, zlepšit výkon zemědělství. Třeba jste v hotelu a máte tam takový opravdu nějaký sír, který nevíte, jestli je to sír nebo umělá hmota a přitom o, o pár ulic dále eh, je zemědělské, zemědělský podnik, eh, který eh, vyrábí výborné potraviny. Čili my máme komparativní výhody třeba zemědělství a potravinářství nebo alternativní zdroje energie, ale na třetím místě je také IT a to bereme velmi vážně, protože to možná asi víte, že my máme tady velký problém s odlivem mozků. Čili já si myslím, že pokud bude mít v pořádku státní zprávu, začnou se k nám vracet investice, a pak budeme mít skutečně šanci stát se ve, za tři, čtyři roky modernou, moderní technologii. Děkuji Bernd Luke. Luke. Herr Minister, guten Tag, ich werde Deutsch. Eh, pane ministře, dobrý den, budu hovořit německy. Já vás srdečně vítám na své výboru a rád bych vám poděkoval za přesný eh, a obsažný eh, způsob, jakým s námi komunikujeme. To, to není obvyklé u našich hostů. Také všem musím říci, že eh, jste mě zcela nepřesvědčil a možná jste trošku naznačil problémy. Pokud bych použil čísel, eh, Řecko má zhruba 3 miliony důchodců plus zhruba 1,5 milionu nezaměstnaných plus zhruba 700 tisíc úředníků ve státním aparátu. To je 5,2 desetiny milionu lidí, kteří žijí eh, z 2,7 milionů zaměstnanců v privátním sektoru. Eh, to, to vychází dva závislí na jednoho pracujícího, přičemž každý ten pracující má ještě svoje rodiny a děti a tak dále. Já nevidím způsob, jak lze vyřešit tento nepoměr eh, leda obrovským růstem privátního sektoru. A skutečně 2,7 eh, milionů zaměstnanců v privátním sektoru versus 1,5 milionu eh, nezaměstnaných, to by znamenalo, že de facto je tady reálný potenciál růstu 50%. Já nevím, jak by se dalo docílit tady toho e, velkého růstu v příštích pár letech. A eh, tím tedy navazuji na otázku pana Bulmana. Jakou přesně máte představu o tom, jak dosáhnout tohoto úspěchu? mě zcela nepřesvědčuje to, že se to dá dosáhnout pouze moderní státní zprávou nebo eh, využitím poměrně drobných komparativních výhod. Toto nestačí, čili já skutečně bych tady rád viděl nějaký masterplán, jak to chcete dosáhnout. Well, um, you can invite... Ano, Můžete mě znovu pozvat za dva měsíce? neboť za měsíc, mělo to být březno, ale protože se program prodloužil, se trošku prodlouží, máme předložit institucím naší strategii rozvoje, budeme se o tom bavit, je to součástí memoranda. Prezentace této strategie. Jak víte, myslím, že není tedy žádná jedna velký, že to není jedna velká myšlenka. Jestli znáte Ezopovu bajku, o té lišce, která toho spoustu zná, a pak je tam ten ježek, který zná jenom jednu věc. Tak já myslím, že my řekové musíme být ty lišky a ne ježci. Takže není jediná odpověď na vaši otázku, ale pár odpovědí jsem řekl. Samozřejmě je tu eh, velmi důležitá otázka, otázka likvidity pro malé a střední podniky. Takže velká součást naší strategie se týká těch NPL, čili nesplácených půjček a jejich omezení, abychom neměli zombie, eh, tedy zombie banky ehm, součástí naší strategie, také abychom eh, také vytvořili banky, které jsou nesystémově, někdy nejsou systémově důležité. EBRD má velký zájem o eh, pomoc při vytváření této, této strategie. Víte, že Deutsche Bank v Německu, z Německa, v Německu anebo systémové banky ve Francii prostě půjčovali procyklicky. Že půjčovali spoustu peněz v dobrých časech, pak když přišly špatné časy, tak to omezili. Ale Německo mělo Sparkassen a ty půjčovali proticyklicky, že dávali k dispozici prostředky ve špatných časech. A, takže finanční systém a úrokové sazby jsou velice důležité. Když Řecko vystoupí z programu, bude se moci také účastnit kvantitativního uvolňování. Čili dají se říkat, dělat některé věci v Evropě. Představte si, že by neexistovalo Řecko, byla jenom Portugalsko, Španělsko a Itálie. Ten měnový převodový mechanismus se v Evropě zhroutil. Pokud tohle nevyřešíme na evropské úrovni, tak eh, kdyby EK, eh, e ECB snížila úrokové sazby, tak by se to vůbec nemuselo eh, dostat španělským malým a středním podnikům nebo portugalským. Čili na evropské úrovni se dá mm, pořád ještě hodně dělat. Eh, v případě Řecka také, hovořil jsem o investicích, hovořil jsem o malých a středních podnicích, hovořil jsem o finančním systému a hovořil jsem o státní stavě. Neexistuje žádná jedna jediná velká odpověď, ale myslím, že všechny tyto prvky budou součástí této rozvojové strategie, o kterou budeme probírat v příštích dvou měsících s evropskými institucemi. Děkuji Mariza Matias. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Děkuji, že jste se dostavil. Děkuji za vysvětlení, vyjasnění. Již byla zmíněna otázka uprchlíků, ale já se k tomu chci ještě vrátit. Řecké eh, orgány vynaložili obrovské úsilí, snad možná největší vůbec úsilí v, v, v otázce uprchlické krize v Evropě. Ráda bych ehm, obdržela nějaké informace o tom, co se změnilo z hlediska veřejných výdajů, abychom byli schopni reagovat, poskytnout nějakou humanitární odpověď na uprchlickou krizi. Také by mě zajímalo, zda to dalo, umožnilo nějaký vyjednavací prostor s, s trojkou z hlediska změny eh, podmínek dohody. Všichni více flexibility při plnění cílů, anebo zda to nic takového nebylo víme, že instituce přistupují vel, velice tak, říkají, arbitrárně své volně eh, ohledně toho, jestli budou flexibilní nebo ne. A rád bych slyšela o tom úsilí, které Řecko dělá, jestli to má nějaký potom zase dopad na flexibilizaci eh, ze strany trojky. Thank you also for that. Um děkuji i za tento dotaz. Takže já odpovím obráceně, čili od konce, z hlediska toho, jaký to mělo dopad na vyjednávání. Upřímně řečeno, já jsem zděšen tím, že to vlastně takhle nefungovalo, protože hodně hráčů, hodně aktérů bych si přál, aby to takto fungovalo. Já v konečném důsledku jsem optimistický. Myslím si, že hodně Eh, subjektů si pře, aby to nakonec fungovalo. Nechceme, aby se měnili cíle toho programu kvůli uprchlické krizi. To jsme řekli zcela jasně. Ale řekli jsme, že pokud nedosáhneme nějakého cíle ex post, protože prostě byly nějaké větší, větší výdaje v důsledku uprchlické krize, že by to mělo být za to v potaz. Což myslím, že je trošku jiný přístup. A lze si představit, že se to stane v důsledku této krize. A myslím si, že řecká vláda samozřejmě a vůbec řecký lid jasně prokázali nikoli řecké, ale evropské hodnoty jsou podporou uprchlíků a jejich práva na azyl. Přijali jsme toto rozhodnutí, myslím, že se nám dostalo velké podpory v Řecku a to, to je něco, na co jsme pišní. Mou naději je, že tato solidarita se rozšíří nejenom na to, jak se jiné země staví k uprchlické krizi, ale také k tomu, jak se staví k jiným otázkám. Naopak mou obavou je, že některé státy si neuvědomují, jak nebezpečné pro celý evropský projekt by mohlo být, pokud v této věci budeme hledat pouze národní řešení na národní problémy. Pokud tohle bude řešení, tak si můžete být jisti, že vznikne pak národní problém ve vaší zemi, oproti, ke kterému se obrátí zády jiné státy, protože řeknou, že to není jejich problém. E, takže krize zatím e, se zhoršuje, odvedli jsme naši práci, pokud jde o hotspoty, máme nové oblasti, kde můžeme mít uprchlíky jako hosty, ale velmi e, často, i když jim dáte bydlení, ubytování, stany um, a další věci, tak oni zoufale chtějí na sever. To není snadná situace. Asi hodně z vás bylo na řeckých ostrovech. A víte, jaké to je. Představa, že to můžete zastavit přímo. Podíváte se na mapu, to stačí, tak si uvědomíte, jak těžké by něco podobného bylo. Upřímně řečeno, myslím, že komise reaguje. Občas ehm, v té ekonomice, které chybí likvidita, je těžké věci dělat. Není to jako, nemáme nějaké volné zdroje likvidity, které jen tak někde leží stranou a můžeme je využít. A to ten tlak ještě více stupňuje pokud to půjde tím nesprávným eh, stran, směrem, tak to skutečně může začít být neudržitelné. Ehm, pak v takovém případě by situace byla velmi, velmi těžká, také protože sociální výdaje na řeky jsou velice nízké v mnoha oblastech. Takže si asi dovedete představit, jak to pomáhá ultrapravicové politice a xenofobům když si uvědomíte, že těm těmto stranám stačí, podívejte se, jak se chovají k imigrantům a nezáleží jim na vlastních lidech. Takže jsou tu velká nebezpečí, ale také potenciál, kdyby Evropané mohli redefinovat ten solidaristický přístup, což bylo to, o co šlo s otcům zakladatelům Evropské unie. Děkuji, Ernest Burtason, za zelené. Pane ministře, děkuji, eh, že jste se dostavil. Nám rovněž připadá trošku obtížné pochopit, proč Mezinárodní měnový fond žádá o více. Podíváme-li se na růstová čísla, realita je lepší než prognózy, vše běží hladce, tedy nevidím žádný důvod, žádnou logiku pro požadavky Mezinárodního měnového fondu. Moje otázky jsou dvě, pane ministře. Jedna z reform. Té se týká první otázka databáze, která bude porovnávat kapitálové toky, které jdou pryč z Řecka a porovnává je s daňovými přiznáními řeckých občanů. Velice dobrý nástroj, myslím, že by se mohly mnohé evropské členské státy poučit. Ale z toho, co vidím, tak to ještě není plně v provozu. A chci se zeptat, kdy ta situace nastane, kdy budeme moci uh, vidět, jaký to má dopad na to, že jsou přistiženi při činu daňoví podvodníci. Máme, jak víte, stálý výbor, který se rovněž zabývá bojem s daňovými úniky, takže to pro nás bude významný poznatek. A druhá věc, 25 miliard pro rekapitalizaci bank, to byla částka vypočítaná při letním vyjednávání. Nakonec však bylo dohodnuto 5,5 miliard. Nižší tedy částka. A není jasné, jakou logikou se řídila trojka, když nejdříve tvrdila, že to má být 25 miliard. Ono to přece bylo velice významné, kolik to bude obnážet v těch zátěžových zkouškách a taky se to s nimi má vázat. A druhá otázka, zda ta výstupní částka či její změna pak měla dopad na jak na fiskální konsolidaci, tak na výstupy toho přeskumu, protože ty původní propočty se dělaly ještě s těmi 25 miliardami na mysli. Odpověď je 25 miliard vzniklo při diskusích euroskupiny, kde ECB prohlásila, že tolik asi čeká, že dostane. A pak je otázka, zda vidíte sklenici poloplnou nebo poloprázdnou. Pokud jste ten typ, který raději vidí poloplnou, tak to asi bylo správné, protože ono šlo o určité maximum, o určitou stopku tam ta rekapitalizace určitě bude fungovat, i když to nemusí tolik obnášet. Pokud jste ten typ, který vidí sklenici spíše poloprázdnou, tak vidíte to ohrožení, že to pak nebude fungovat, protože um, nevíme, jakou hodnotu mají řecké banky, což sníží její hodnotu a ta řetězová reakce může spíš, spíše být negativní. Pak ten fond, ten privatizační fond se zakládá na 25 ze strany bank, 25 od jinot a tak dále a tím to má vliv i na ten privatizační fond, na jeho objem ale vše bylo, se domnívám, vedeno v dobré víře. Daňové úniky, tam jde jednak o dobrovolná přiznání, to jsou lidé, kteří už dlouhodobě něco snad dluží. A nyní my hovoříme o tom, že si lidé v průběhu krize něco vyvedli jinam, protože se báli, že nebudou jejich úspory chráněny. A my se nyní snažíme vše sladit s těmi daňovými přiznáními. A problém, jak to provést, spočívá v tom, je, že eh, se to musí svést na jednu takzvanou událost. Čili když někdo převedl jednu částku z jedné řecké banky do druhé a pak jinam. Tady jde o to, zda opravdu se jednalo o milion nebo o tři miliony. Ono se to zdá snadné, ale není to v praxi snadné a my nejsme na té etapě, pracujeme na tom softwaru, který si s tím poradí a tam jsem optimistou. Mezinárodní měnový fond, tady bych vám rád něco řekl. Někdy jsem měl u toho vyjednávání pocit, že tam jsou eh, dva obři, tak jako se eh, antilopa, antilopa snaží nebýt rozšlápána slonem, jsme si někde připadali. Někdo tady říká, ty cíle jsou příliš velké, musíte udělat více v oblasti zadlužení, ale to by bylo férové, pokud by se euroskupina rozhodla řešit vše společně, jak zadlužení, tak program. Ale jelikož se jedná o následný proces, kde nejdříve máme e, řešit program a posléze až zadluženost, tak e, my nemáme jiné východisko na to jít jinak, ale uznávám, že bychom měli se nejdříve nejdříve dostat letním závazkům a ti, kteří nám slíbili pomoc, by měli vyvíjet nátlak na euroskupinu, aby to i takto chápala. Tak by to bylo spravedlivější. Děkuji, říká předseda a nyní Tom van Denkendel Ráre, EPP. Děkuji, pane ministře, že jste s námi tady v Bruselu. Um, já si nemohu pomoci, ale mám obavy o budoucnost řecké mládeže a její ekonomické situace z memorandu, které vaše vláda uzavřela v srpnu, se hovoří i o modernizaci a expanzi učebních eh, programů a eh, školení odborné výchovy. A do září měl být ustanoven rámec pro nově novou koncepci učňovského školství a dostali jste 300 milionů eur a měla být vyčleněna z Evropského sociálního fondu. Můžete mě říci, proč dosud řecká vláda tyto reformy nezavádí a jaké vy s tím máte úmysly? Druhá otázka se týká privatizačního programu. Tam je to obtížné, ale z toho, jak tomu rozumím, se tomu programu vede dobře. Přesto máme obavy týkající se politických zásahů u veřejných zákazek. Máme důvody mít tyto obavy o politické vměšování a pokud ne, tak bych rád znal podrobnosti. Děkuji. začnu druhou otázkou a slibuji, že k první otázce dostanete písemnou odpověď, protože to není moje parketa, tam opravdu nevím, co se děje s tím učňovským školstvím. Tady musím upřímně vám nalít čistého vína, nebudu se to snažit nějak okecat. A privatizace a případné vměšování do veřejných zakázek. Řecká vláda má pocit, že máme dítě ve vaničce. To je pravda. Ale otázka zní, jak je nevelit s tou vaničkou. Ta vanička to je klientelismus, který zaujímá podobu um, věšování. To je takové tradiční, ještě od otomanských dob, tradiční způsob, jak se v Řecku dělá politika. A s tím se musí samozřejmě něco udělat, ale otázka zároveň zní, jak na to jdeme z pohledu vládních politik, jak vláda má možnost věci ovlivnit politikami. Například já nemám žádný zájem, ani nemám žádné uh, zájmy o jmenování například guvernéru a tak dále, ale dlouhodobě mám zájem o to, aby banka přežila. Tedy když se eh, mě zeptáte, zda eh, považuji za důležitější investiční nebo eh, bankovnictví nebo eh, bankovnictví eh, pro zákazníky, takže tam musí mít názor. Stejně tak nezávislý daňový úřad, který má být ještě nezávislejší, to už jsem snad měl um, říci. Um, já tam mám jmenovaného člověka, eh, mezinárodní panel přišel se třemi kandidáty, skvělé kandidáty, kterýkoliv z nich by to zvládl dobře. Já jsem jmenoval jednoho, máme skvělé vztahy a já vůbec nepovažuji za vhodné, ani by mi to nepomohlo, kdybych se mu snažil něco vnucovat či vysvětlovat či nějak jej ovlivňovat. Takže takto to musíme rozlišovat. Ten fond, privatizační fond, Privatizační fond bude bohatý na aktiva, nemovitosti, ale i státní podniky. A já se domnívám, že pokud tam bude i energetická firma, která bude nebo možná nebude privatizována, pokud by privatizována byla, zvýší hodnotu fondu jako celku. Důležité ale je, abychom měli nějaký systém, jak bude státní politika do toho zapojena, jak bude moci na to působit. Například francouzi za náma přijeli, poučili nás v tom smyslu, že musíme umět, a jak oni to řeší, rozlišovat mezi vměšováním a zároveň ale mezi tím vlivem v tom zdravém smyslu. Tedy řecká vláda je na té etapě, že se snaží rovněž nyní rozstřídit a zbavit se uh, zásahu politiků v tom špatném smyslu, ale zároveň bych chtěla podržet způsob konstruktivní způsob spolupráce se státními organizacemi a příslušnými lidmi na ministerstvech, například při vzniku e, firem typu joint ventures, případně při koncipování programu a tak dále. A u té druhé otázky se k vám zvrátím. Děkuji. Alfred Sand, SAD. Jeden z názorů na program úspor, který probíhá eh, v Řecku pod dohledem eurozóny, je, že to vede k pauperizaci jak dělnické třídy, tak i střední vrstvy. Rovněž, že to podkopává mezigenerační stabilitu. Že to oslabuje rodiny z důvodu restrukturalizace důchodu zahraniční investice, bezprostřední investice, nevím, zda by to bylo řešení. E, přímé investice by snad mohly mít vliv. Než se Syriza dostala k vlá- do vlády, tak se tomu vedlo pod předchozí vládou dobře, ale z toho, co víme, tak přímé investice ustaly 3,8 miliardy mezi rokem 2013 a 2014 bylo proinvestováno, tam vláda se o to zasazovala. Z procentního pohledu HDP eh, přímé investice eh, poklesly z 9,8 na 8,5. Rovněž zelené investice mezi rokem 2013 a 2014 eh, se snížily na 22 z 36 jakým způsobem současná opatření zlepší řeckou konkurenceschopnost, protože to je ten, ta cesta k úspěchu. Jakým způsobem může Řecko být eh, atraktivnější a přitažlivější? A můžete nás informovat ohledně plánu o nasměrování privatizace E, zda privatizace povede ke snižování pracovních míst, u kterých odvětví to budete prosazovat nejdříve a jak budete postupovat ve smyslu posilování konkurenceschopnosti a jakým způsobem budete řešit hodnocení či e, posudky, cenové posudky. Jak na to, že jste měl tři minuty, tak jste zvládl obrovské množství otázek, ale máme čas. Dobře, výborně. Máte pravdu ohledně otázky konkurenceschopnosti. Musíme uvažovat o programech strukturálního přizpůsobení ve stylu IMF, nejdříve tedy restrukturalizace zadluženosti. To je sám začátek, pak devaluace a pak přistupujeme k programu. Um, Řecko mělo původní program, kde nedošlo ani k restrukturalizaci, ani k devalvaci, protože jsme byli součástí a jsme součástí euro. Dokonce, kdybych eh, se mé, kdyby se mé názory nelišily od názoru předchozí vlády, tak jim uznávám, že opravdu to měli velice těžké dostat se z krize. A kromě toho se neustále objevovalo téma Grexitu, toho jsme se nikdy nezbavili a to je moje odpověď číslo jedna co se týče otázky, proč se snížily přímé investice z ciziny. A proto se nyní domnívám, že musíme vytvořit takovou tu mm, mm, mm, jasnou, širokou cestu, přístupovou cestu investorům. Pokud se nám to eh, nepodaří nyní, ale až například o velikonocích, eh, tak investor řekne, tak já čekám do velikonoc. A kromě těch problémů, problémů Řecko není malá otevřená ekonomika, jedná se naopak o malou uzavřenou ekonomiku. A jedním z velkých problémů je, že se musíme přesunout z otázky těch neobchodovatelných, z té skupiny neobchodovatelných do skupiny obchodovatelných to se dotýká i otázka pana Bolmana. Klíčový prvek rozvojové strategie je stát se obchodovatelným a tady mám pocit, že to bude tím klíčem, který nám otevře přístup k dalšímu vývoji, k reformám finančního systému, k novým investičním institucím, a vyřeší i problém nebo přispěje k řešení problému malých středních podniků. Tady je, domnívám se, rozdíl mezi předchozí vládou a námi. Předchozí vláda samozřejmě byla mnohem více neoliberální a jejich přístup spočíval v podstatě v tom, že řekli, jakmile snížíme platy a flexibilizují ono to slovo neexistuje, ale já to přesto použiji, flexibilizují zaměstnanecké vztahy, tak se investice dostaví sami. A to se jim nesplnilo. A proto záleží na té druhé části vaší otázky. Je třeba se zabývat konkrétními odvětvími. Já jsem sám vyučoval rozvojovou ekonomiku. Ono to tak právě nefunguje, to znám ono nelze říci, pouze když snížím platy, tak si soukromý sektor prostě vstoupí kam chce a začne investovat jen tak. Ne, potřebujeme strategii, která řeší úzká hrdna, řeší synergie, pouští se do podniku společných typu joint venture a tak dále tak se většina ekonomik rychle vyvinula. Například Japonsko musíte mít rozvojovou strategii, musíte mít před očima cíl, kam chcete, aby šli investoři, které jsou vaše priority. Samozřejmě nikomu nebudete zakazovat, aby šel někam jinam. Přesto však musíte mít rámec, kde se budou řešit koordinační zahání. Pokud má chuť někdo investovat, ale například nenajde ten protějšek, tak té investici nedojde. Potřebujeme tedy celou sadu institucí, které se tím budou zabývat a já rozhodně v nejbližších dvou letech pomohu v jejich ustanovení. Děkuji. Eva Paunová, EPP. Děkuji. No, pane ministře, děkuji, že jste se dostavil pár věcí. Vy hovoříte o zvedání daní, ale zároveň se vám ne, nepodařilo zvýšit celkovou míru eh, vybraných daní, dokonce to pokleslo proti eh, roku 2014 eh, v roce 2015. Takže jak je možné, že jsou vyšší daně a přitom vyberete méně daní, tam musí být nějaký problém, když přesto vyberete méně. A mm, pokud jde o privatizace, jak řekl můj kolega Tom van Dankal, tak nebylo jasné z vaší odpovědi eh, o privatizačním programu, tak vy se osobně držíte toho programu, protože ano, byl to určitý pokrok. Je určitý počet vašich kolegů ve vládě, kteří, kteří ovšem nepodporují tento program. Na jaké straně jste vy? protože to je klíčová součást toho programu. A pak vím, že to je trochu emocionální, ale já jsem ze sousedního eh, členského státu Bulharska v uplynulých pár týdnech byla, byla naše hranice s Řeckem zavřená vzhledem k protestům řeckých zemědělců. Řecká vláda neudělala vůbec nic k zastavení je, je, jejich protestů. My jsme neustále důvěřovali našim řeckým partnerům, spolupracovali jsme eh, s nimi na úrovni naší země i na úrovni evropské, kdy budem, dostaneme stejnou důvěru, a, abychom měli pocit, že jsme i my vaši partneři. Um, I'm not going to comment on the third question. Já se nebudu vyjadřovat té třetí otázce. Ano, my jsme měli velké protesty k důchodovému systému, my jsme to řešili, zvolili jsme dialog, nakonec to fungovalo a e, řada zemědělců si uvědomila, že e, ty reformy, které provádíme, e, zlepšují pozici těch nejchudších farmářů a to výrazně. A ty protesty zeslábly poté. Já si nemyslím, že Eh, nějaký energičtější nebo agresivnější přístup k zemědělství by měl úspěch. Spíš si myslím, že by drážděl. Samozřejmě, že eh, jsou tady i eh, jaksi i negativní stránky, ale my jsme skutečně chtěli co nejvíce jít cestou dialogu a sociální soudržnosti. Čili k tomu tolik. Co se týče daní, tak tady nemáte pravdu. Daní bylo méně než e, loni, ale e, také růst byl slabší. Nicméně daňové příjmy eh, přesáhly rozpočtové cíle a za druhé se výrazně zlepšil výběr DPH v posledních třech, třech čtyřech měsících, zejména v létě. Také eh, jste se ptala, kdy chceme eh, začít snižovat daně. Instituce nám tady říkají, říkají velice zajímavou věc. Říkají ano, tak eh, my máme na ostrovech sníženou sníženou sazbu DPH. A to je velice neefektivní. Co, co kdybyste prostě eh, toto zrušili a místo toho zavedli politiku pro ostrovy? To znamená, budeme mít eh, jednodušší systém DPH, eh, lepší šanci vybírat daně a o ostrovy se postarat jinak. Takže to, tímto směrem chceme jít. Takže my chceme tady ty ostrovní snížené sazby DPH postupně odbourat No a to nám postupně tedy umožní eh, také snížit daňové sazby a mm, podpořit konkurenceschopnost a eh, také eh, motivovat lidi k placení daní. Co se týče privatizace, nevím, proč říkáte, že děláme tak málo předchozí vláda, již eh, zástupci zde také zasedají, eh, a měla být snad eh, liberální nebo neoliberální. Oni měli pět let na to, aby tedy privatizace provedli, no a vlastně tady jsme měli jenom tedy my jsme privatizovali letiště, Fraportu, že jo, a další a my skutečně děláme to, co jsme slíbili Eh, je tady hodně vedlejších efektů a podobně. A mnozí tedy říkají, že eh, snad jsme vzali eh, do ruky tempo spíše příliš rychle než příliš pomalé. A skutečně jak fiskální konsolidace, tak privatizace odpovídá tomu, na čem jsme se dohodli v memorandu. A de facto ani naši partneři instituce nebo MMF Eh, si nestěžují, že bychom snad eh, něco zdržovali. Ano, některé věci jdou pomaleji, některé jdou eh, rychleji, ale, ale skutečně to jsou takové drobné vedlejší efekty. Ano, děkuji Kostas Mavridis za socialisty. Děkuji, pane předsedo. Pravděpodobně se změnilo pořadí řečníků. Ano. Ano, a je, je to na, na žádost vaší skupiny, tedy i mé skupiny. Dobře. Eh, pane eh, Cokl, to si eh, budeme, budu hovořit naším společným jazykem. Tak já mám na vás, tedy vítám vás z výboru Ekona, mám tři slušné otázky. Za prvé, jak to vypadá s udržitelností dluhu? Já jsem eh, tady z pozice europoslance sledoval celou tu záležitost, celou tu historii eh, řeckého dluhu a prostě je mi jasné, že pokud toto nevyřešíme, tak stavíme na písku. Za druhé, máte nějakou, nějaké stanovisko k tomu, Eh, co se stane s řeckými vládními bondy, eh, pokud eh, tady budeme mít, pokud to bude spadat pod kvantitativní uvolňování. Dále špatné půjčky v bankovním systému. V našem výboru jsme se nedávno setkali s panem Mariem Dragim a hovořilo se tady o novém opatření, které, kterým se říká kolateralizace bankovních aktiv, což je něco, co prostě může centrálně nakupovat prostřednictvím nákupu bondů. Myslíte si, že to je správný krok z řeckého hlediska? A za třetí, eh, jak vás může podpořit eh, k větší efektivnosti Evropský parlament? No, k tomu poslednímu, co jste řekl, Eh, myslím, že eh, tato pracovní skupina stejně už udělala obrovský rozhodný krok a eh, v příští dvou měsících uvidíme, jak to bude fungovat. Čili já myslím, že to bylo velmi důležité jako příspěvek. Celkově se domnívám, že Evropský parlament jako z hlediska nebo očima evropského demokrata. Já jsem prostě ten monetův proces eh, integrace ekonomikou a politika bude následovat, tak v tom jsem skutečně viděl, že je to nebezpečné. Myslím si, že ta politika by měla být mnohem více vpředu a já si myslím, že eh, tak nějak my se snažíme pokračovat. My bychom měli mít skutečně evropský lid a evropskou demokracii. Pokud se týče udržitelnosti dluhu, my jsme dosud nezahájili jednání o dluhu. Je tedy eh, velká debata o tom, jestli se máme soustředovat eh, spíše na tedy ty, ty toky anebo na, eh, na čísla, eh, tedy konstantní čísla, eh, statická čísla, ale mm, my si myslíme, že je důležité eh, v těch investicích se zaměřovat, kam to má plout. Ovšem, já myslím, že ono důležité je pro to, kdo to chce investovat, jestli ta země je v udržitelném stavu. No a co se týče toho kvantitativního uvolňování, to je složitá otázka, poněvadž nebylo jasné, dosud nebylo jasně řečeno, eh, nakolik eh, krátkodobě se to může Řecka týkat. To by, myslím, byla důležitý signál. Já si myslím, že Řecko potřebuje, aby také eh, MMF a mm, další instituce prostě vyslali pozitivní signály. A to se zatím neděje. Tady jsou prognózy, že 85% řeků na tom bude v roce 16 ekonomičtěji, ekonomicky hůře než o rok eh, dříve. Čili de facto my mm, tady budeme mít určité důležité symbolické efekty bez ohledu na to, eh, jak se krátkodobě projeví nové politiky. Jinak, pokud se týče te, těch dalších otázek, tak to je samozřejmě otázka debaty všech se všemi, eh, se všemi eh, dalšími zainteresovanými stranami. Určitě půjde o eh, snížení MPL a myslím, že vláda už udělala hodně liberalizace služeb, úlevy pro finanční instituce, transfery e, aktiv a tak dále. Ale myslím si, že e, důležité bude, bude vývoj, jaký nastane během příštích dvou, tří dnů a prostě, aby trhy viděly že řecké banky, vláda i mezinárodní instituce sledují tu též strategii, tak bychom měli eh, redukci MPL a eh, abychom měli prostě před sebou jasnou dráhu. Čili toto nejsou eh, záležitosti levopravé, ale prostě pokud máte takzvané zombie banky, tak tam to samozřejmě eh, eh, dlouhodobě neudrží. Děkuji Sikvit Boresan EPP. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane ministře, je jasné, že Řecko v příštích měsících a letech potřebuje hospodářský růst a samozřejmě posílit konkurenceschopnost na základě důvěry mezinárodních investorů, protože já si myslím, že skutečně je třeba, aby v privátním sektoru vznikala nová pracovní místa, protože ten eh, soukromý sektor eh, ve srovnání eh, s důchodci a ve srovnání s zaměstnanci ve státní správě je poměrně slabý. Takže Eh, jaká opatření chystáte na usnadnění podnikatelského prostředí a jaké pobídky pro to, aby vznikalo více nových podniků. A také eh, bych se zvlášť eh, rád dozvěděl, jakým způsobem chcete redukovat byrokracii, zejména tedy pro začínající a mladé podnikatele. Děkuji. No, eh, my máme tedy eh, velkou agendu, to se týká nejenom ministra hospodářství a ministra financí. My jsme už eh, hodně zredukovali byrokracii, pokud si chcete otevřít nějaký malý obchod nebo založit malý střední podnik a podobně. Ta byrokracie byla naprosto neuvěřitelná pokud jste si chtěli, eh, chtěli otevřít eh, eh, nějakou malou samoobsluhu nebo prostě obchůdek na rohu. Čili to jsme radikálně, radikálně snížili. Máme daleko méně licenčních požadavků a myslím, že máme ještě spoustu dalších věcí, které budeme uvádět v život, aby se toto licencování firm výrazně, výrazně zjednodušilo. Chceme zavést pravidla, která budou univerzálně srozumitelná a e, stabilní. Musím říct, že předchozí systém nebyl tak zcela neefektivní. E, byla, byl to prostě součástí řecké politiky, Eh, souvisí to se veřejnou zprávou. Eh, já mám šéfa svého kabinetu a ten mě každé ráno nosí eh, nosí listiny k, pospit, k podpisu a jsou to takové věci, jako třeba zdravotní sestra, která chce přestoupit z nemocnice v jednom malém městečku do druhého městečka. To musím, to musím podepisovat já. Je, je tohle z toho efektivní způsob zprávy? Ne já bych řekl, eh, ne, tak eh, tady, tady jsou vždycky zatím politické eh, požadavky, no, prostě to nemusí být jenom tedy přímo finanční korupce, ale tam mohou být různé obavy o hlasy a tak dále. Čili Čili toto je systém, který jakýmsi způsobem fungoval, nebyl zcela neefektivní, ale byl příšerně eh, byrokratický. No, takže prostě se tam byla to prostě klientelistická politika. My na to máme tedy e, takové řecké přísloví, snad něco na způsob ruka rukomije. Eh, já už jsem hovořil o veřejné zprávě a tak dále, nebo to, co říkáte, eh, usnadnit eh, život začínajícím podnikatelům, čili skutečně třeba to zjednodušování, zjednodušení eh, vydávání licenci a tak dále, to, to opravdu je důležitou součástí tohoto procesu. Děkuji, Pervanš Beres, SAD. Děkuji vám. Já vám položím dvě otázky. Zapůsobilo mě, že při vyjednávání memoranda se věnovala hodně pozornost DPH. Eh, jestli by DPH byla, měla být vybírána na ostrovech. Otázkou je, že nikdo se nezabýval tím, jestli lidé platí DPH. Je hodně transakcí, zejména eh, na ostrovech v hotovosti. Je to něco, co vás nějakým způsobem trápí a došlo k nějakému pokroku? Když jsem hovořila s řeckými um, protěžky, tak se zdá, že existuje část v rámci populace řecké eh, spoluobčanů, kteří mají zájem na reformě a kteří by mohli být podporou eh, činnosti vlády směrem k, k reformě. Jaká je vaše kapacita, vaše schopnost mobilizovat eh, tyto eh, příznivce reformy? Aby napomáhali té reformě, kterou si od vás Evropa slibuje. Jako jsou eh, svazy malých a středních podniků, někteří prostředníci kteří mohou mít zájem na výběru DPH eh, právě třeba. Takže mají zájem na tom, aby se DPH skutečně vybírala. Já se zaměřím víc na druhou část eh, té vaší otázky než ta první. Já myslím, že jsem odpověděl už tu první. Já naprosto souhlasím, že velkým problémem Řecka je eh, výběry schopnost těch daní pokud se eh, nám tohle podaří, můžeme snížit daně. Je důležité zajistit schopnost vybírat daně a vytvořili jsme hodně institucí hodně práce, eh, které jde přesně o tohle. To je klíč k našemu přežití, abychom mohli mít sociální program, abychom měli více prostředků na eh, podporu péči o děti a tak dále. To přesně, o to přesně jde v těch, v těch fiskální, fiskálních cílech čili rozšíření daňové základny. A to zvlášť vzhledem k tomu, že po uplynulých 40-50 letech a pak v krize bohatí lidé platili daně takřka dobrovolně, by se dalo říct. To opravdu budeme muset ošetřit. A pak druhá věc je ta druhá, protože v tom dělám i výzkum, takže to je fascinující otázka protože takhle můžete skutečně věci změnit. To, aby si lidé vzali reformy za své. E, tam ta špatná e, zpráva je, a já vám to nebudu zastírat, že ve Vřesku je teď určitá únava z reform. E, generální tajemník OECD měl projev, kterém říkal, že reformy musí být, jít v řadě jeden za druhým, aby v určitém pořadí, aby lidé viděli ty výsledky, než se přikročí k dalšímu kroku. Krok, to je jasné, to vědí všichni ekonomiky, že je důle, ekonomové, že je důležité eh, ten, nastavit správně ten sled těch reform, že to je klíč k jejich úspěchu. A třeba Danny Roderick ten říkal, že ty reformy se někdy dařily lépe v Pakistánu a v Brazílii, když se zabývali otázkami soudržnosti, rovnosti, aby všichni měli pocit, že z toho mají co získat a že na tom mají podíl. Ještě důležitější je další věc, která byla ve vaší otázce. A to je, že potřeba mít ve společnosti aktivní um, účastníky, kteří nejenom, že reformu akceptují, ale jsou ochotni se jí účastnit. A jeden z pozitivních vedlejších dopadů krize, on jich bylo víc, je, jak říká Nietzsche, ve všem špatném je něco dobré. Třeba lidé teď více používají e, platební karty. Ale jeden z pozitivních dopadů krize je sociální ekonomika. Podle vašeho jména soudím, že jste francouzská. A víte, že ve Francii sociální ekonomika je 20 až 25 HDP. A co se děje v Řecku? Že lidé se skutečně zorganizovali v malých eh, družstev, sociální kliniky a v produkci také se zorganizovali tak, aby třeba na Krátě, to je skvěl, já nejsem eh, kréťan, ale e, oni jsou velmi dob, dobří, poku, velmi se jim daří produkovat e, zeleninu pro severní Evropu, ale e, tam třeba s tím menší, menší zelenina se neprodá, takže oni, a oni se přizpůsobí. Takže takových věcí se děje hodně. A úspěch toho rozvojového plánu, to nemůže být pouze zahraniční přímé investice. To je klíčový aspekt jistě, ale musí to zapojit eh, přímo lidi, lidi musí mít ehm, pocit, že se na tom mohou angažovat, čili ten, opr, ob, zvrátit ten brain drain, aby ten únik mozku se skutečně zastavil, aby se lidé vrátili, aby se šel prodávat software a tak dále. Existuje teď obrovský um, zájem o, o věci veřejné, o společnou, společný zájem. A takže je tu celkový pocit, že lidé teď jednají, dělají věci, snaží se nalézat řešení na své problémy. A já doufám, že to bude počátek občanské společnosti, která už nečeká všechno ani od státu, ani od soukromého sektoru, ale je schopná se o sebe postarat částečně sama. To je dobrá věc, protože to šíří pocit spolupráce. O to právě jde v občanské společnosti, výroba sociálního kapitálu. Sociální kapitál je zajímavá věc, to není jako eh, eh, rajčata, čím víc jich jíte, tím méně jich jíte, tím méně jich je, ale v tomto případě je to něco jiného, protože spolupráce v jedné oblasti znamená, že mohou spolupracovat dva, že se to šíří. Děkuji. Máme ještě chviličku na eh, Catch the Eye. Možná kratší otázky a odpovědi. Pavlo Zalba. Za EPP děkuji. Pane předsedo. Pane ministře, dva dotazy. Španělsko má země měla růst 3,2% v loňském roce. To je vysvětleno politikou ECB, ehm, cenou ropy, ale když se srovnáte s jinými zeměmi eurozóny, kde mají růst 1%, tak je tu rozdíl. A ten lze podle mě vysvětlit reformami. Řecko na konci 2014 bylo na cestě k růstu, ale na začátku 2015 víme, k čemu došlo. Reformy se zastavily a bohužel nějakým způsobem ekonomika šla dolů. Potom já ne, nevidím z toho vás. Ale podle eh, zprávy Bank of Greece, tak chudoba vzrostla v roce 2015 oproti předchozím letům. Můj dotaz je následující. Myslíte si, že, jste, že vám unikla jasně ta doba příležitosti, příležitost omezit chudobu v loňském roce a zabránit tomu, co se stalo v loňském roce? Poučili jste se z toho? A pak, jaká je situace po rezignaci prezidenta, o té osobě, ehm, ohledně těch obvinění. Ten statistický institut, Elstat, čili po, a, po, po rezignaci toho předsedy Elstatu, jaká je situace? Že už údajně tam byly nějaké tlaky, jestli můžete vyjasnit, jak to bylo. Otherwise we don't have the time. Elisa Ferreira. Pani Ferreira. Děkuji. To bylo nesmírně zajímavé. Já chci se dotknout dvou věcí. Existují v tom programu nějaké prvky, které eh, ve, ve, napomáhají tomu, abyste přešli z kvalitativního tedy z kvalitativního hlediska třeba exportní model založený na nízkých mzdách, já souhlasím s tím, že musí jít určité podmínky eh, té reformy, ale jsou nějaké kvalitativní problémy. A pak jaká je ta cesta ve vztahu k těm eh, všem gigantům IMF, ECB? Jaká je ta zásadní otázka, jak můžeme pomoci? pan Gramatikakis. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, mně se vaše úvodní řeč líbila. Střízlivá, zároveň přátelská realitě. Já rovněž jsem profesor a vím, že akademici bývají arrogantní. To vy jste nebyl a zároveň rovněž to všem mělo takový optimistický nádech, což nám často rovněž schází. Dokonce říkáte, že v průběhu několika nejbližších měsíců se situace může zlepšit. Jak tedy vysvětlujete ten pocit bezmoci a beznaděje mezi řeky? E, buď tedy jde o to, že PR vlády chátra a a nedaří se, anebo se nedaří ekonomice. Poslední kratičká otázka, paní Uhone. Ne. Děkuji. Děkuji za kvalitní komentáře. Pane ministře, právě jste řekl, že bohatí nyní zaplatí daň dobrovolně. My v severských zemích spíš k tomu přistupujeme tak, že daně se poměřují eh, schopnostmi lidí na jejich zaplacení. Jak to, že boháči by měli platit daň pouze dobrovolně? Jak to zdůvodníte? I'll take the questions in the reverse order. Um, it's actually opačném pořadí na ty otázky odpovím. V řecké ústavě se rovněž tvrdí, že byste měli platit daně seč můžete, tedy v poměru k tomu, na co máte. Ale v praxi ten systém, můj kolega, ministr hospodářství, bohužel sám konstatoval, že v Řecku existuje taková legalizovaná, legalizovaný systém daňových e, úniků. Samozřejmě, že máme i otázku kvality veřejných výdajů. Tam se nechci vyhýbat kritice, ale kde rozhodně jsme byli pod průměrem v evropském celoevropském měřítku, to byl právě výběr daní, placení daní a neplacení daní. To byl způsob, jak strany ti u moci se snažili odvděčit středním vrstvám. V USA je to úvěrová politika. Proto v USA máme problém zadlužení, předlužení soukromého sektoru. V Řecku je to u veřejného sektoru. Obě záležitosti poukazují na stejný problém. Systémy v neoliberální éře se zdá netvoří dost pracovních míst, aby to vedlo ke konzenzu ohledně správného nastavení úvěrové výše, ať už ve veřejném nebo v soukromém sektoru. Nyní eh, další eh, otázka. Tam jsme hovořili o aroganci. No, já bych řekla, že bychom mohli být na druhém místě za právníky, ale to asi stačí. Tady jde o to, že nejdříve se naše HDP snížilo o 25%. To je v dobách míru bezprecedentní. U země, ve které není válka. Nevím, jak to vůbec zní někomu, kdo není ekonom. Zda si někdo uvědomuje, jaká je to veličina obrovská. A nemůžeme se divit, že existuje určitá únava z reform, protože vlády neustále tvrdili, že jakmile lidé přistoupí na tu či onu reformu, vše se zlepší a znovu nastanou dobré časy a ono se to nestalo. Proto nyní spěcháme s konkrétními opatřeními a rovněž i se zabýváme nastavením reform, pořadí reform. A tím já odpovím na vaši otázku. Tady opravdu záleží na tom, abychom po provedení prvních reform přešli k agendě, k programu rozvoje. A s tím snad všichni souhlasí. Měli jsme obrovské, obrovský úkol v fiskálního přizpůsobení a nyní musíme být udržitelní, musíme být na cestě někam. A ta strategie rozvoje Řecka se nám musí povést, proto říkám, že je lepší jako ta liška Ezopova se zabývat mnoha malými kroky, než nějaký velký efektní tah provést. Právě na, na ploše těch veřejných výdajů, veřejných politik. Nyní otázka Elstatu a bývalého ředitele, kde běžel soudní líčení, soudní, soudní vyšetřování. To bylo ještě předtím, než jsem se já stal ministrem financí. Tam totiž byl mezinárodní panel a na rozdíl od mezinárodního panelu, kde jsem měl tři kandidáty pro eh, šéfa daňového úřadu, tam byl navržel jediný kandidát, Mezinárodní panel se snad jednohlasně shodl, že se jedná o správného člověka. Já sám jsem o něm slýchal samou chválu. No a e, nyní se snažíme zabývat kline, klientelismem a nový generální tajemník už prochází transparentním výběrovým řízením a já bych měl jediný prostor, pokud bych měl oprávněné námitky mohl bych je zdůvodnit veřejně a ty nemám. Já jsem jmenoval jednoho či dva lidi a jediný vliv, který jsem tam měl, bylo, že jsem měl zájem na tom, a to protože jsem akademik, aby se z Elstatu stala instituce opravdu veřejná svou podstatou. Spíš vše utajovalo se statistického pohledu a já, jelikož jsem tam posílal studenty, a ono to bylo velice byrokratické dobrat se k informacím, když například psali diplomky, tak jsem říkal, najděte někoho, kdo na ELSAT nahlíží jako na instituci v pravdě veřejnou, která plní povinnost vůči celé společnosti, ale ono spíš tam ten motiv byl mě jako akademika spíše než jako ministra financí ono je to důležitá záležitost. Veřejné instituce slouží lidu, slouží občanům dané země, poskytují služby občanům, badatelům, univerzitám. Samozřejmě, že se zabývají i svou jádrovou činností, ale i to patří k jejich eh, práci. Samozřejmě, že se neustále učíme a ne všechno se nám podařilo Vzpomeňte si, když jsme v lednu byli ve vládě, tak tam byl jediný ministr s nějakou zkušeností předchozí, vládní zkušenosti. Jediný zástupce premiéra už v minulosti vykonával tuto funkci ministra. Mohli bychom se svých úcholů bývali zhostit líp? Ano, samozřejmě, to se dá vždy říci, ale Řekové volali po změnách a my jsme se snažili k mnohým věcem zaujmout opravdu nový postoj, jít na ně nově. A tom spočívá jádro mé odpovědi. Nyní vám tu odpověď poskytnu podrobněji. Pokusili jsme se vdechnout programu novou rovnováhu, zabývat se tím, co působilo největší starosti a zároveň řešit i fiskální záležitosti. Dohoda, no, ta kvalita se pak projeví v tom, jak se bude prosazovat a zda ji lidé důvěřují zda jsou schopni se ji ujmout. Já si myslím, že ano, že mezi mými ministerskými kolegy už panuje ta nálada. Nevymlouvejme se, zkusme Řecko dostat z krize. Děkuji, říká předseda. Cakalotos. Eh, Děkuji panu Cakalotosovi tady musím říci, říká předseda, že se jednalo asi o jeden z nejlepších, neli ten úplně nejkvalitnější hospodářský dialog. Je všem zřejmé, domnívám se, že konečně Řecko opravdu má příležitost vidět světlo na konci tunelu. A bylo by nezodpovědné, kdyby se někdo snažil tento postup spochybňovat. Tady ty diskuse s Mezinárodním měnovým fondem z toho pohledu budou vypadat opravdu zajímavé. Zajímavě, protože mně by připadalo nezodpovědné žádat po Řecku další fiskální opatření za současného stavu věcí. Děkuji tedy. Určitě se ještě sejdeme jako pracovní skupina pro finanční asistenci a e, na konci měsíce e, budou výstupy 16. a 17. března se bude konat